hlasování. První zpráva je Stevens, je to jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato, děkuji. Další zpráva je zpráva Bony. Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato další zpráva je paní Jiménez Beseril jmenovitě. Otevírám hlasování. Zavírám hlasování. Přijato další zpráva. Paní Jiménez Beseril jmenovitě otevírám hlasování. Pokud všichni hlasovali, tak tím končím hlasování. A je to přijato. Další zpráva pan Bony, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Přejdeme dál k zprávě Novakov, jmenovitě Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Nyní přejdeme ke zprávě paní Ruzier. Jmenovitě otevírám hlasování. Myslím, že hlasovali všichni, tak končím hlasování. Je to přijato. Děkuji, kolegové. A nyní předám slovo paní Rozier, aby řekla několik slov. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala všem kolegům, kteří přispěli ke schválení této zprávy za vynikající práci, za vynikající atmosféru, v níž se pracovalo. Doufám, že Evropská komise eh, velice rychle eh, bude sledovat to, co my navrhujeme, eh, i tak, jak je k tomu vyzýváme v naší zprávě. Děkuji. Thank You, colleagues. We now vote on a report by... Děkuji. Nyní budeme hlasovat o zprávě Mihailova Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 1 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 4. Men, eh, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 6. Pro? Proti? Zamítnuto. E, ještě jsem měla se zeptat, kdo se zdržel. Omlouvám se. Návrh dvě jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Budeme hlasovat o návrhu komise, kde je pro. Proti. Zdrželi. Přijato. E, nyní jmenovitě o legislativní rezoluce, kde je pro. Mm, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Přejdeme ke zprávě pan Geyer. Jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Přejdeme ke zprávě Rubik, což je eh, jeden, jedno jmenovité hlasování. Otevírám hlasování, končím hlasování a je to přijato. Další zpráva je paní Vana. Jedno hlasování jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. Děkuji. Další zpráva paní Theokarus, um, 28 po částech. První část je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi. Ověříme to. Část dvě. Pokud všichni hlasovali, končím hlasování. Je to přijato. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Tím končíme dnešní